jenom eh, povinnost a mm, eh, pověření se tímto zabývat, ale je eh, nám i potěšením. Děkuji, pane komisaři. Dámy a pánové, máme tady šest návrhů na usnesení k tématu, jehož se dotýká dnešní rozprava. Hlasování bude zítra v poledne. A další bod na dnešním pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení směřící k Evropské komisi a tématem je začlenění letecké činnosti do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci společenství. Slovo dostanou autoři otázky. A jako první pan Líze dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, eh, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Eh, v roce 2008 jsme se po intenzivním vyjednávání dohodli na zahrnutí leteckého provozu do obchodu s povolenkami. Já jsem tehdy byl zpravodajem a někteří stínoví zpravodajové jsou zde také přítomní. Nedělali jsme to proto, abychom eh, letecký průmysl eh, nebo průmysl letecké eh, dopravy ve třetích státech naštvali, ale protože máme velký problém. Nástup těch skleníkových plynů je velký a od roku 1990 se sklen, emise skleníkového plynu v leteckém průmyslu zdvojnásobily. Od roku 1997 světové společenství v Kyotském protokolu se dohodlo na snížení nebo pře, pře, e, přesunulo toto na organizaci ICAO a doposud e, ICAO nevyprodukovala žádné konkrétní výsledky. Pro nás bylo důležité, když přijímáme nějakou legislativu, abychom leteckým společnostem, které e, Eh, v Evropě přistávají nebo z ní odletají, aby eh, všechny eh, byly na rovném hracím, aby měly rovné podmínky. Je to důležité pro spravedlivou konkurenci. My jsme tohleto všechno přijali v, v režimu rozhodování a parlament tehdy také schválil řadu kompromisů. A proto je také důležité toto sdělit členským státům. Ten kompromis nelze jen tak změnit, protože tady máme spolurozhodování rozhodování. Už tehdy tady byl odpor ze strany třetích eh, států. A víme, že se docela jistě projeví na plenárním zasedání ICAO, které začíná příští týden. Ale eh, stejně jako všechno ostatní je to také politická otázka a proto potřebujeme politickou eh, podporu pro naše vyjednavači u ICAO, pro eh, komisaře Kalase a pro belgické předsednictví. Myslím si, že mimořádně pikantní je pozice Spojených států a tím už se dostávám ke konci. Já jsem se setkal minulý týden s hlavní vyjednačkou Spojených států a zeptal jsem se jí, jestli ví o v legislativě, kterou přijal kongres Eh, nebo sněmovna reprezentantů a podporuje jej prezident Obama. Když se, když, se, eh, když se eh, přijme i v UKO, v IKO, tak něco bude úplně v ilegální. Tak Teď si musí asi uvědomit, že Obama by neměl hovořit jenom o ochraně klimatu, ale musí také něco udělat. Děkuji a nyní Pan eh, Matias eh, na tři minuty. Děkuji, eh, paní předsedající. Vážený pane komisaři, my jsme dnes v tuto chvíli chvíli před půlnocí se setkali proto, abychom zde projednávali změny klimatu. My máme pořád finanční a hospodářskou krizi, nicméně toto téma je také důležité. A proto tady, eh, odtud tedy tato otázka k úznímu zodpovězení, a sice jak se komise bude chovat eh, v nadcházejících jednáních eh, v ICAO. My jsme mm, už se kdysi dlouho přeli o to, jestli začlenit letecký provoz do obchodu s povolenkami. Měli jsme deset vyjednávání s radou a myslím si, že tohleto eh, také musíme zastupovat na venek na mezinárodní úrovni. A doposud, eh, jak to vnímám já, tak pokud je o ICAO, pokud je o snížení emisí CO2 v letovém provozu, tak tam se do toho věnovalo hodně času, ale ten výsledek je prakticky nula. A proto bychom eh, ten náš návrh, který jsme přijali tak velkou většinou a obránili ho, měli také eh, bránit na mezinárodní úrovni. Od roku 2012 vstupuje evropský systém v platnost a máme tady eh, třetí eh, země. To znamená, že když eh, vyletí nějaké letadlo z, EU, z Washingtonu do Evropské unie, tak už se na něj vztahuje evropský systém obchodu s povolenkami. Změna klimatu je globální problém a proto je třeba se k němu globálně postavit. A pokud to opravdu chceme dělat vážně, tak musíme mít v instrumenty fiskální. V malém to máme například u automobilů, ale bohužel v Evropě nemůžeme eh, zavést eh, jednotné daňové sazby. O tom nemám vůbec žádné iluze, že eh, bychom mohli mm, vytvořit nějakou mezinárodní daň na v oxid uhličitý a proto druhým nejlepším řešením je obchod s povolenkami a tento prosím globálně s úpravou třetích zemí nebo pro třetí země a tuto úpravu ehm, musíme také prostřednictvím Evropské komise a dnes nezastoupené rady bránit. A já si myslím, eh, že to zuby nechty. Musíme bránit. Mezinárodní aktéři jsou USA, Obama vláda eh, a se do toho pustila velkolepě, ale eh, zatím nenásledovaly žádné činy. A proto nyní je US, jsou USA na tahu tak aby eh, v, mm, byli v popředí a také, aby následovali jejich činy. Klimatická konference eh, z Hágu, já se toho trošku obávám, nevyšla a eh, já se obávám toho, že dohoda v ICAO, která upravuje všechna ekologická opatření, také nevyjde. A proto se chci pta, zeptat komise. Když teď nebude dosaženo žádného eh, sjednocení, pokud jde o obchod s povolenkami, je komise i nadále připravena eh, vyjednávat v rámci ICAO? Existuje nějaký plán B eh, v této oblasti a jak se bude chovat komise a rada z tohoto pohledu? Děkuji vám. máme spoždění, tak vás si opravdu požádat, abyste byli opatrní, protože musíme skončit včas. Pan Kramer, dvě minuty gescheiterte Strategie. Dnes bohužel eh, jednáme o, o strategii, která selhala už tenkrát. Eh, byla směrnice a, a zaznívaly eh, hlasy, jestli je to domyšlené do konce, jestli bez konzultace zapojíme třetí státy do systému s povolenkami. A myslím si, že přehlížíme mezinárodní situaci možná, že to v Kodani vyjde, ale já si myslím, že tak to nebude. Máme nyní směrnici EU, kterou musíme prosazovat a já bych se rád zeptal komise, jak to chce udělat. Mám konkrétní otázky. A, a velice se těším na jejich odpovězení. Které, jaké kroky e, plánuje e, Evropská e, komise, pokud ty aerolinie se nebudou chtít účastnit toho systému. Za druhé, jaká opatření se plánují k prosazení toho eh, systému. Za třetí, je patřičné, aby eh, komise eh, ty společnosti nebo státy, které nebudou chtít se zúčastnit toho systému, plánuje jim komise zrušit letová práva do EU. A za čtvrté, jaké reakce očekává komise od těch třetích států? Já vám musím, eh, vás musím upozornit, že před Evropským soudním dvorem jsou teď eh, žaloby eh, v třetích států, které se zdráhají, musím říkat, že zdráhají zapojit se do toho systému. A myslíme si, že se musíme dívat na ten rok 2012, ten už se blíží. A co se stane potom? Musíme o tom jednat. Jak se budeme jednat v ICAO, je myslím, budeme chovat v ICAO, je myslím druhořadé je to eh, prostě eh, setkání regionů celého světa, které mají odlišné eh, zájmy, jak jsme to zažili už v Kodani a zažijeme to ještě i jindy. A proto já se ptám Evropské komise, jak se dostaneme z tohoto dilematu, tak abychom prosadili zákon, který v podstatě není prosaditelný v praxi. Mnohokrát děkuji. Madame asi má dvě minuty hyvät kollegat lentoliikenteen päästöt ovat kasvaneet nopeammin kuin minkään muun merkittävän. Vážení, vážení kolegové, tohle je velice důležitá oblast. Peter Líze eh, říká, že letecký provoz eh, narostl dvojnásobně za posledních 20 let. Eh, pokud by společnosti snižovaly emise skleníkových plynů, tak i jako v letovém eh, průmyslu, tak za 20-30 eh, let eh, by vlastně jediný, jediný, letový, jediný uživatel kvót by byl letový průmysl. Dohoda z Kyoto byla podepsána tak, abychom vytvořili rámec pro omezení emisí, nedosáhlo se toho a letecký průmysl eh, cestuje jako černý pasažér. My se snažíme o globální systém, nicméně obchodní systém EU jako takový má globální vliv. Lety, které procházejí Evropou, jsou důležitou součástí e-, evropské, eh, tedy eh, mezinárodního systému. Nesmíme cuknout před tlakem ze Spojených států. Nesmíme se před ním ohnout. My máme eh, soucit s prezidentem Obamou a jeho problémy vzhledem eh, k eh, jejich vlastnímu kongresu, který nechce schválit jakýkoliv typ legislativy, která by zachránila naši země kouly. Nemůžeme dát Spojeným státům právo, aby eh, eh, nám eh, neumožnili omezit emise z letového průmyslu. Musíme se držet těch směrnic, které jsme společně schválili. Toto se týká i mezinárodní námořní přepravy. Musíme se držet i těchto rozhodnutí. Mnohokrát děkuji a slovo má pan komisař Hán. Paní eh, eh, předsedkyně, eh, já děkuji i, díky, i za kolegyni Kony Hedegor, která už se, myslím, vyjadřuje k této, vemu vyjadřuje k této otázce. A myslím si, že tato otázka přichází ve správnou chvíli. Kony Hedegor tady bohužel nemůže být, protože v rámci stávajících vyjednávání o klimatu je v New Yorku. Jak asi víte, ICAO zasedá od 28. září do 8. října a ochrana klimatu je v popředí i jeho agendy. Byla přijata, eh, bylo přijato usnesení, eh, ale eh, zatím neúspěšně. Jednostrané jednostranný závazek snížení v Evropské unie, tedy Evropské unie o snížení emisí o 20 nebyl vyrovnán žádným jiným závazkem a z žádné jiné strany a nezdá se, že by se to mělo změnit. Vypadá to, že objem letové přepravy poroste a v roce 2020 předpokládáme, že eh, to bude o 70% vyšší než oproti roku 2005. V roce 2050 eh, čekáme, že to bude už 400 až 500 eh, krát více než v roce 2005. Toto všechno má zásadní dopad na, evropský, na evropské a globální klima a e, proto Evropská unie se rozhodla e, integrovat letový provoz e, od roku 2012 do systému obchodu s povolenkami. Týká se to všech příchozích i odchozích letů a už jsme začali s příslušnými přípravami. Všichni musí přispět do systému evropského obchodování s povolenkami. To znamená, že nelze jinak snížit Eh, systém, eh, tedy objem těch globálních emisí. Pozice Evropské unie byla eh, schválena radou na začátku září. Za prvé je třeba schválit nějakého, nějaký konkrétní cíl, a sice 10% ze strany ICAO, o 10% snížení oproti roku 2005. Je třeba na, přijít s tržními opatřeními ke snížení tohoto, eh, těch eh, emisí. V ICAO je také eh, připraveno vyloučit danou zemi ze svých řad, pokud se tomu nepodřídí. Dámy a pánové, my víme, že se lišíme názorově od USA a dalších členů v ICAO. USA chtějí eh, vzájemnou dohodu, ale my si myslíme, eh, že to je bezprostředně proti eh, implementaci evropského opatření. Ovšem my nebudeme mm, tolerovat podkopávání evropských opatření našimi partnery protože eh, eh, víme, že tohle se bude týkat eh, třetiny letového provozu na světě a bude to jednoznačný příspěvek k boji se změnami klimatu. Nemůžeme akceptovat, že ti, kteří nechtějí, že ti, kteří chtějí dělat to hodně pro ochranu klimatu, by si měli nechat vetovat těmi, kteří nechtějí dělat nic pro ochranu klimatu. Musíme a také to nesmí být tak, že bychom vytvořili eh, konkurenční znevýhodnění tímto opatřením. Kdyby se to týkalo jenom leteckých eh, společností z Evropy, tak by to ovlivnilo, eh, nebo ovlivnilo boj se změnami klimatu a bylo by to hospodářsky nesmyslné v boji proti letovým emisím eh, eh, se musíme, musíme postupovat eh, společně. Evropská komise nezmění svůj názor a nelze přijmout nic takového, co by bylo proti tomu, co už bylo přijato. Potřebujeme společný postup. A děkuji vám za pozornost zatím. Já děkuji vám, pane komisaři, a teď vyslechneme řečník jménem frakcí za sociální demokraty bude hovořit pan El Kadraoui tři minuty. Vážení kolegové, pane komisaři, rád bych vám především poděkoval za zcela jasnou odpověď a Eh, také jasné stanovisko. Domnívám se, že jako parlament bychom měli vyslat zcela jasné poselství, poselství podpory komisi, protože pak, když se domníváme, že směrnice přichází příliš pozdě nebo zachází příliš daleko, máme přece jenom něco v rukou. Přijali jsme něco, co je legislativně použitelné a co se dá přizpůsobit. A vy jako komise byste tu legislativu měli eh, provést. Je zcela jasná. My jsme se na ní odkázali, počínaje 1. lednem 2010 všechny lety, které přicházejí eh, či odlétají z eh, území EU, spadají pod tuto legislativu. Dokonce i ty přílety a odlety třetích zemí. Je velice důležité říci, že existují některé letecké společnosti, které vyslovují pochybnosti, ale nemůžeme to připustit ani pro třetí země, to by bylo aplikovatelné pouze pro polovinu letů, to znamená pro let tam či pro let zpátky a vyvolalo by to eh, určitou Eh, z vadu z hospodářské soutěže. Proto všechny země spadající pod tuto legislativu musí pochopit, že jejich letecké společnosti se nemohou eh, vyhnout těmto opatřením a je zapotřebí, aby tyto země přijaly stejné, opa, stejná opatření pro emise CO2. Nejde o potenciální Eh, mm, příjmy, když všichni eh, budou sledovat tyto cíle, potom možná vyděláme méně, ale uchráníme lépe životní prostředí a naši přátelé v USA či ostatní, kteří hovoří o právních cestách nebo o dalších manévrech a snaží se vyhnout nevyhnutelnému, by měli spíše formulovat konstruktivní návrhy pro to, abychom mohli dospět k celosvětové dohodě která by stanovila pravidla hry identické pro všechny a umožnila by zároveň mít trvale uh, udržitelné, uh, udržitelný letový provoz. Proto musíme podpořit uh, letový provoz mezi Evropskou unii a USA. Uzavřeli jsme to na jaře, teď by se to mělo schválit. Spojené státy implicitně uznali v článku 15 této dohody, že takováto opatření by měla být přijata a že výbory by se měly podívat na to, zde tady není dvojí metr a že musíme rovněž eh, zlikvidovat všechny přebytečné náklady. Navzájem musíme uznávat obchodování povolenkami. Proto vás eh, vyzývám, že sdělení musí být zcela jasné a nemůžeme udělat žádný krok zpátky. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Kadraui. A teď pan Kramer za zelené. Minuta a půl. Já, já komisář. Pane komisaři, já vám mnohokrát děkuji za jasná slova. Doufám, že budete také moci prosadit při vyjednávání. Eh, v Kodani eh, to všechno byla katastrofa, protože Evropská unie neměla žádná, eh, žádné cíle. Hala tam Mikádo mezi úředníky. A e, to musíme změnit. E, pozice Evropské unie musí být jasná. Vzpomínáme si na to, že systém obchodu e, s povolenkami byl zaveden, zaveden proto a přijat společnostmi evropské, leteckými proto, aby se vyhnuli dani z leteckého benzínu. Ale musíme si uvědomit, že Evropská že eh, tyto společnosti dostávají v podstatě 30 miliard eh, ročně, vzhledem k tomu, že neplatí eh, daň z letového benzínu. A když nechtějí toto, tak nechť, ať, nechť platí e, e, daň z letového benzínu, e, ať vědí, oč jde. My dobře víme, že letový provoz je velice nebezpečný, včetně jeho emisí. Ty jsou asi třikrát až čtyřikrát nebezpečné. Neexistují žádné trasy za, ceny za trasy, ty jsou jenom před, přes Sibiry. Železnice musí platit za svoje trasy. Žádné o, o, oškodnění. Podívejte se, vlak, když má spoždění hodinu, tak už se to eh, platí. V letovém provozu je to jenom po třech hodinách a u, mis, u emisního obchodu 85% eh, těch certifikátů eh, dostávají letové společnosti zdarma. Na železnici si to všichni musí platit. Ty rámcové podmínky musíme změnit, protože jinak můžeme naše klimatické cíle hodit za hlavu. Děkuji panu Kramerovi a teď se dostáváme k seznamu ostatních řečníků. Paní Tyka u dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Světové hospodářství stále více závisí na letovém provozu proto eh, došlo k tomu, že v roce 2005 25 emisí CO2 eh, vznikalo v letovém provozu. Samozřejmě výzkum eh, přichází s novými motory a do budoucnosti bude možné snížit příslušné emise. Podle jedné studie standard energetické efektivity mm, takového, takové A280 je asi 320 litrů na pasažera a 100 kilometrů, ale Evropská unie eh, má také rámcové eh, dohody se členskými eh, státy k různým tématům. A máme tady také dohodu mezi Evropskou unii a Kanadou já si myslím, že podobné eh, dohody eh, musí být zcela jasné v tom smyslu, že dopady na eh, životní prostředí musí být co nejnižší. Článek 25a směrnice 2008 135 jasně říká, že lety, eh, které eh, začínají a končí v Evropské unii, eh, musí mít, být podřízeny jasně takovým pravidlům, tak, aby se chránili, chránilo životní prostředí. A já bych se chtěl zeptat, jaké úspěšné kroky už komise provedla k naplňování tohoto Eh, je tam také napsáno v tom příslušném dokumentu, že členské státy podniknou všechno proto, aby na globální úrovni eh, omezily emise z letového provozu. Eh, vzhledem k číslům, které jsem uváděla, tak by komise se měla zamyslet nad tím, jestli tu stávající legislativu by nebylo vhodné revidovat. Sorry. <clears throat> Hello, thank you. Ano, já vás zdravím a děkuji, pane předsedo. Rád bych připojil svou podporu k tomuto ústnímu dotazu, protože považuji za neakceptovatelné, aby Spojené státy, Kanada a Mexiko usilovali o spochybnění začlenění letecké dopravy o, e, do ETS. Každopádně mnoho lidí má za to, že ty podmínky jsou poměrně skromné oproti tomu, čeho by se dalo dosáhnout. Například celé odvětví bude mít i stále eh, přístup ke kreditům z jiných odvětví. A ten strop není ani zdaleka tak náročný, jaký požadujeme po jiných průmyslových odvětvích. Takže to, že je tam letecká doprava zahrnuta, je alespoň krok správným směrem a ukončuje legislativní vákum, které trvalo příliš dlouho vzhledem k tomu, že se jedná o nejrychleji rostoucí zdroj emisí uhlíku princip, že znečišťovatel platí, nebyl nikdy zaslouženější než v tomto případě. Nesmíme připustit, aby evropská rozhodnutí byla ohrožena třetími zeměmi a musíme vyzvat komisi i radu k tomu, aby jasně uvedli, že hodlají plně respektovat náležitě přijaté evropské právo v průběhu nadcházejících jednání v rámci ICAO. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Balsitis, minutu a půl. Ačiū, gerbiamą pirmininkė. Europos... Děkuji, pane předsedo. Evropská unie přijala závazek transformovat svoji ekonomiku tak, aby byla efektivní při využívání energie a emise CO2 by měly být malé. Zavr- zahrnutí letecké eh, dopravy do EU ETS je důležitým krokem ke snížení dopadu letadel na životní prostředí. Je důležité, aby se to vztahovalo i na eh, letecké společnosti registrované třetích zemích, které létají na evropská letiště. Tím zabráníme zkreslování hospodářské soutěže. A náš boj proti klimatickým změnám si žádá o solidární kroky. A přepravci z třetích zemí by měli za rovněž eh, přispět ke snižování emisí. Komise by eh, měla zajišťovat koordinace, ale také jednání se třetími zeměmi. Děkuji. A nyní přejdeme k části Cash DI. Pan Kelly a pan Marinescu. Takže jako první pan Kelly jednu minutu. Paní předsedkyně, musím říct, že to, co tu dnes zaznělo, je pro mě šokující a trošku depresivní. Když se podíváme na emise v uplynulých letech a na ty trendy, které budou asi pokračovat s rozvojem zemí, jako je Indie, Čína, Rusko, kde narůstá střední třída, tím pádem se více cestuje a obchoduje, a mají vlastní politiky, svobodu eh, práce, rozvoj cestovního ruchu, růst eh, a stárnutí populace, to, že dochází k většímu eh, pohybu lidí. A já se nyní táží, jaké máme plány na evropské úrovni, abychom snížili emise prostřednictvím výzkumu a inovací. Jak jsme se snažili například s elektrickými auty nebo energeticky úspornými budovami. Protože to je odpověď na problém, eh, kterému čelíme z dlouhodobého hlediska. Děkuji vám. A nyní minutu pan Marinescu. Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Zahrnutí letového provozu do obchodu s povolenkami je mimořádně důležité pro boj se změnami klimatu. Musíme jednat globálně. Změna směrnice od roku 2012 eh, bude tedy velice účinná. Eh, požadavek na třetí eh, země, aby se účastnili, bude podstatný. Pokud budou proti, tak to, ovlivní, tak to ovlivní konkurenceschopnost leteckých společností. Musíme eh, dosáhnout globálního koncenzu a tak, abychom eh, snížili emise skleníkových plynů v letecké dopravě. Komise se proto musí zasadit o to, aby eh, tyto směrnice byly používány, používány povinně všude. Jedině pak můžeme vytvořit jednotný evropský letový prostor. Mnohokrát děkuji. Pan Pask také požádal o slovo na jednu minutu. Pan komisár, souhlasím s tím, že... Komisaři, souhlasím s tím, že zvyšování emisí musí pokračovat. Máme pravidla, které mohou snižování eh, zlepšit. Snažíme se tato pravidla uvést do života. Pokud naše přátelé z USA nechtějí akceptovat naše řešení, musíme s nimi vést trpělivý dialog a kreativně hledat východisko, které přinesu, přinese požadovaný cíl. Zahrnutí letectva do obchodování emisními povolenkami je takový pro, není takový problém pro českou dopravu, aby se s tím dokázala smířit a rozvíjet se i nadále. Musíme si uvědomit, že i ostatní druhy dopravy musí reagovat na roz, různá omezení a potřebami snižovat emise. Proto i letecká doprava by měla adekvátně nést svůj díl odpovědnosti za snižování emisí. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji, pane Paško. A teď pan Hán uzavře diskuzi. Paní předsedající, dámy a pánové, rozprava ukázala, že parlament eh, zaujímá jednoznačnou eh, pozici a podporuje jasnou pozici EU v oblasti eh, vyjednávání s ICAO. Nic jiného jsem nečekal. Chtěl bych poukázat na jednotlivé aspekty, na které se zaměřila Eh, debata. Vyřídím to paní Hedegor a panu eh, Kalasovi, které budou eh, zastupovat komisi na ICAO. K těm otázkám, pokud jsem schopen je spontánně zodpovědět, tak následující. Komise samozřejmě bude uplatňovat legislativu tak, jak ji schvál parlament a rada. Legislativa se týká všech provozovatelů bez diskriminace, to znamená i provozovatelů ze třetích eh, států, eh, včetně Spojených eh, států amerických. Všichni se můžou žádat o certifikáty zdarma. A ta směrnice schválená parlamentem a radou předpokládá se e, zákazy, e, po, e, počítá se zákazy e, letů, pokud ta opatření nebudou e, dodržována a komisaře eh, bude samozřejmě eh, náležitým způsobem z podporu členských států chtít prosadit tato opatření. Eh, jsme si s tím jistí, hodně jsme to právně ošetřili. Jsme si jistí s tím, že Evropský soudní dvůr podpoří tuto legislativu. A ještě bych řekl závěrem jednu věc. Komise nepřijme žádný výsledek, který by nutil evropskou legislativu Eh, se změnit eh, legislativu, kterou parlament schválil velkou většinou 640 eh, hlasů. Nenecháme tuto legislativu podkopat, to je náš úkol a ten určitě splníme. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři. Um, uzavřeli jsme rozpravu.